to, jo? A celý tabaník. A fladíme? To je May I uh, try to give you some practical advice? Chtěl bych vám dát nebo říci několik praktických věcí. Prosím vás, eh, nemačkejte zatím eh, žádná tlačítka, eh, protože pokud byste zmáčkli tlačítko o mikrofonu, zaměří se na vás kamera. A vy možná chcete se objevit na obrazovkách televize, ale e, trošku by vadilo, kdyby se tady na těch obrazovkách ty tváře měnily každou chvilku. Čili až do té doby, než budeme mít oficiálně diskusi, prosím vás, nemačkejte tlačítka mikrofonu a tedy později vám vysvětlím, co dělat, když budete se chtít přihlásit o slovo. Doufám, že slyšíte také tlumočení. Všichni mají zajištěno tlumočení do svého jazyka. Myslím, že si snad budete schopni ten správný kanál najít sami. Ti z vás, kteří tedy potřebují eh, tlumočení a slyšíte to tlumočení ve vašem jazyce, prosím vás, přihlaste se. Přihlaste se, pokud mě slyšíte, pokud tedy je vám tlumočeno do vašeho jazyka. Chtěl bych tedy, abych zde viděl co nejvíce zvednutých rukou, to je znamení, že mě slyšíte. Takže prosím vás, přihlaste se, pokud slyšíte eh, překlad. Pokud neslyšíte překlad do vašeho jazyka. Pokud jste nezvedli ruku, podívejte se tedy na souseda, poraďte se s tím, jak si ten správný kanál vyladit. Jinak, chtěla bych především omluvit několik eh, osob. Eh, pan předseda, pan Jose Manuel Fresno, náš předseda, eh, se zatím nebude moci dostavit protože má problémy se svou cestou ze Španělska přes Paříž. Čili očekáváme, že se sem dostaví tak kolem 11. hodiny. No ale musíme začít pracovat, nemůžeme na něho tak dlouho čekat, takže já ho nahradím. Já se jmenuji Lido Horemans a jsem předseda sítě, Evropské sítě boje proti chudobě. A budu se tedy snažit ze všech sil, abych eh, pana Jose Manuela Fresna zde dobře nahradil, i když to je samozřejmě těžké. E, dále e, tady není také pan Láslo Andor, komisař, ale je tu e, také jedna náhradnice. A dále bych také rád přivítal paní Peresovou, která je předsedkyní výboru pro zaměstnanost a sociální věci. Dále bych také velice rád přivítal paní Martinezovou, která je zde přítomná za španělské předsednictví Evropské unie a která zorganizovala toto evropské zasedání. Jsme jí velice vděční za to, že její vláda, tedy španělská vláda, umožnila, abychom se zde mohli tedy po deváté sejít na našem zasedání lidí žijících v chudobě. Dále také vítám předsedu eh, výboru pro sociální ochranu, je to paní Adelia Fernandezová. Velice bych ji chtěl mezi námi přivítat. Zastupuje zde také v podstatě to naše minulé zasedání lidí žijících v chudobě, kde vedla sama to, zas, to zasedání. Poté, co jsem vám zde tedy představil náš předsednický stůl, tak eh, Věřím, že později přijde řada ještě na to, aby se představili další významní hosté v této místnosti a některé z nich už zmíním nyní. A prosím vás, pokud tedy e, zmíním vaše jméno, budu zde procházet podle seznamu delegací, e, tak se postavte, když uslyšíte své jméno, tak abychom viděli, že zde skutečně jste a, a abychom vás mohli jako delegaci vaší země přivítat na našem devátém zasedání lidí žijících v chudobě. Poprosím nejdříve rakouskou delegaci, aby se postavila, čili rakouská delegace. Děkuji. Belgická delegace. Děkuji. Bulharská delegace. Vítáme vás. Česká republika, delegace z České republiky. Delegace z Kypru. delegace z Dánska. Vítejte, Dáni. Delegace z Estonska. Vítejte, vítejte Estonskou. Delegace z Finska. Dále delegace eh, z Francie. německá delegace. Řecká delegace. Maďarská delegace. Irská delegace. italské. Lotyšská delegace. Litevská delegace. Vítejte. Lucembursko. Malta. Nizozemská delegace. Norská delegace. Polsko. Portugalsko. Rumunská delegace. Slovensko. Slovinsko. španělská delegace. Vítejte. Švédská delegace. Delegace ze Spojeného království. A myslím, že tím jsme přivítali všechny zde přítomné delegace. E, toto jsou lidé, kteří se sešli na tomto velice mimořádném zasedání. Toto zasedání lidí žijící v chudobě zorganizovalo španělské předsednictví Evropské unie a Evropská komise, ale jsou to právě delegace, e, kteří jsou vlastně lidé kteří pozývají hosty z různých orgánů Evropské unie, z národních orgánů, z parlamentu a podobně. Čili funguje to tu tak trošku jinak než obvykle. A jsme rádi, že nám předsednictví vždy vyhoví a toto zasedání organizuje tak, jak chceme my. Máme zde také několik skupin hostů, které bych měl také představit. Protože jsme v budově Evropského parlamentu, byl bych rád, kdyby se zde přítomní členové Evropského parlamentu, tedy e, europoslanci, postavili. Tak i vás velice vítáme. A jejich asistenty také vítáme. Možná, že tu jsou i asistenti europoslanců tak se prosím postavte, i vás velice vítáme. Dále bychom nyní chtěli požádat, aby se postavili lidé, kteří mají co dočinění s Evropskou komisí nebo s Evropskou administrativou. Čili prosím, postavte se také, abychom vás viděli a mohli přivítat. Všichni, kteří jsou tedy z Evropské komise nebo ze zprávy Evropské unie, prosím, postavte se, i vás srdečně vítáme. Nyní bych byla ráda, aby se postavili všichni ostatní zástupce, všichni ostatní zástupci eh, z národních vlád. Prostě všichni ti, kteří nějakým způsobem zde zastupují jednotlivé vlády nebo zprávy jednotlivých zemích. Prosím, postavte se, protože i vás velice na našem zasedání vítáme. No a pak jsou tu ještě další hosté, kteří nezapadají do těch kategorií, které jsem zmínil. Třeba lidé z nevládních organizací a z dalších občanských společností eh, společností. Prosím vás, postavte se vy z vás, kteří jste tedy z eh, organizací občanských eh, společností nebo z nevládních organizací, protože jejich počet vždy neustále roste. Tak děkujeme, že i vy jste mezi nás přišli. No a možná jsem ještě na nějaké hosty zapomněl, takže jestli je tu ještě někdo, kdo neměl šanci se postavit, tak se prosím vás postavte teď a řekněte nám, eh, odkud jste. A nestaví se nikdo? Ale ano, tak i vás samozřejmě srdečně vítáme. Poté, co jsme se všichni představili a přivítali, tak si myslím, že je důležité, abychom naše zasedání zahájili tím, že zmíním, že jsme se sešli po deváté. A zároveň tedy jsme se sešli v roce boje proti chudobě což je mimořádná příležitost zorganizovat naše zasedání v budově Evropského parlamentu. Eh, tedy Evropský parlament byl zvolen eh, občany zemí eh, Evropské unie a my jsme velice rádi, že předsednictví a Evropská komise i Evropský parlament nám umožnili, aby naše zasedání probíhalo právě tady. Už víme, ale zopakuji to, že naše zasedání bude velice důležité. Nejenom proto, že se koná v Evropském roce boje proti chudobě, ale i proto, že se snažíme získat více odpovědí na všechny ty návrhy, které jsme formulovali na uplynulých zasedáních. Snažili jsme se provést jakýsi inventář těch všech našich návrhů a předložili jsme ho evropským institucím a vládám a doufáme, že nyní obdržíme tedy jejich reakce. I když by ty odpovědi byly třeba typu, no nevíme, zda se nám podaří zorganizovat všechno to, jak si přejete, to nevadí. Přesto to bude jejich reakce o které budeme moci diskutovat a e, Diskuse bude probíhat v pracovních skupinách, které budeme mít dnes a zítra na programu. Myslím si, že je velice důležité, aby tedy návrhy, které přednesli lidé žijící v chudobě, byly vyslyšeny těmi, kteří v Evropě rozhodují, tedy evropskými politiky. Protože víme, že všichni, kteří tedy jsou důležití na těch národních úrovních, kdo rozhodují v jednotlivých zemích, mají také důležité slovo na té úrovni evropské. Zástupci vlád, parlamentů, zemí Evropské unie to jsou osoby, které skutečně rozhodují za celou Evropu. Proto je důležité, abychom zde tedy měli diskusi, debatu ohledně toho, jak by se naše návrhy dali realizovat, nebo v čem spočívají problémy s realizací těchto návrhů. Proto máme tedy realizaci a diskusy kolem realizace našich návrhů jako hlavní cíl našeho zasedání. Víme, že tedy nastal velice důležitý okamžik, protože se také připravuje Evropská strategie 2020. A víme, že Rada hlav státu a e, vlád e, minulý týden tedy učinila rozhodnutí ohledně této strategie, která obsahuje také cíle pro začlenění a pro eh, boj proti chudobě. Protože vyhlazení chudoby, úplné vyhlazení chudoby znamená tedy náš hlavní cíl. Je skutečně ostuda, že v tak bohaté oblasti, jakou Evropa je, ta chudoba stále ještě existuje. A očekáváme, že ta rozhodnutí, která byla učiněna minulý týden eh, eh, radou ministrů, tedy tato rozhodnutí budou v nejbližším budoucnu oznámena. Nyní dám slovo jednotlivým řečníkům, ale předtím ještě, protože jsme tedy e, v budově Evropského parlamentu, bych jako první e, chtěl dát slovo paní Berezové, která je předsedkyní e, výboru pro sociální záležitosti a zaměstnanost. Děkuji, pane předsedo. Děkuji vám za velice vřelá slova na úvod a děkuji také za to, jak jste nám dokázal, že my skutečně všichni jsme zapojeni do boje proti chudobě. I tedy parlament. A neslyšíme to každý den a proto se mně velice líbil ten váš inovativní způsob zahájení tohoto zasedání. A už se těším tedy na naši spolupráci v těchto dvou dnech. Je to poprvé, co se vaše zasedání koná v Evropském parlamentu. A Přitom Evropský parlament je zde pro všechny občany Evropy. To znamená, že i pro vás. A vy nyní budete mít možnost tedy hovořit hlasem těch, které zde zastupujete. My si velice vaši práce vážíme. A my jako politikové potřebujeme slyšet ten váš hlas. Jsem ráda, že v této místnosti se zde sešli eh, lidé z různých politických z různých zemí, tak jako my v parlamentě zastupujeme různé politické strany. Čili těším se na vaše zkušenosti. Pane předsedo, vy jste také řekl, že toto zasedání je mimořádné, protože se organizuje právě týden poté, co padla rozhodnutí ohledně Evropské strategie 2020 a součástí té strategie je boj proti chudobě. Ale nebylo tomu tak vždycky. To téma nebylo vždy na programu Evropské unie od samého počátku. Proto bych vám ráda velice poděkovala za vaše úsilí. A chtěla bych poděkovat také španělskému předsednictví za to, že skutečně i oni se snaží e, zajistit, aby boj proti chudobě byl pevně zakotven e, v evropské strategii a politice. Takže tím, že byla podepsána strategie, jsme, myslím, učinili první krok. Vyhráli jsme tu první bitvu. Ale jak to bude vypadat dál? Všichni ti, kteří tedy eh, musí eh, eh, ta rozhodnutí protlačovat v každodenním životě, budou mít nyní spoustu práce. No, jak bojovat s chudobou? To je téma, které už je na programu tedy určitých organizací delší domů. Je třeba učinit eh, různá opatření a parlament ta opatření bude zvažovat. V době krize, když nemůžeme říct, že bychom se z té krize už úplně dostali, v době krize tedy se situace velice zhoršila. Eh, krize měla jednak dopad na akcionáře, no ale především na ty nejchudší ve společnosti. Krize měla také dopad na přerozdělování prostředků. A my bychom chtěli to přerozdělení ovlivňovat, protože si uvědomujeme, že přerozdělení financí tvoří velice negativní dopad krize. A proto je třeba, aby se i trh řídil určitýma podmínkama, které my pro ně stanovujeme. Týká se to například rozpočtu. Abychom tedy vyhráli skutečně ten boj proti chudobě, budeme muset eh, se prosadit i v této oblasti. A nyní vidím, že to je i součástí vašich vlastních doporučení, tedy například přístup eh, k veřejným službám. No. Eh, je to vlastně otázka, která se týká toho, zda lidé, chudí lidé mají přístup vůbec k sociálním službám. Třeba děti z chudých rodin mají možnost chodit do školy. My se musíme skutečně postarat o to, aby všichni měli příležitost eh, absolvovat vzdělání. Ale netýká se to pouze vzdělání, také systému zdravotní péče a právě v době, kdy vidíme, že se tedy rozpočty krátí, omezují, musíme říci jasně, že hlavní zdroj našeho bohatství je právě tedy boj proti chudobě. Že to nám pomůže překlenout krizi. Tedy to, aby všichni měli přístup ke zdravotní péči, vzdělání a vůbec to je tedy, co se týče mého úvodu. Za všechny kolegy z toho výboru pro sociální záležitosti a zaměstnanost bych eh, eh, chtěla také poznamenat, že co se týče vašich závěrů, eh, tak včera jsme schválili zprávu paní kolegyně Ridordové, která skutečně odvedla vynikající kus práce a zdůraznila, že tedy to téma minimálních mest je důležitým bodem, důležitým tématem všech strategií. A nyní tedy eh, jsem ráda, že španělské předsednictví eh, pokračovalo v tom boji proti chudobě a také ještě v průběhu roku se bude konat několik dalších eh, akcí v rámci boje proti chudobě a konkrétně 19. října, to možná víte, bude tady v Evropském parlamentu také jedna taková akce na tuto akci pozveme hosty, kteří budou tedy hovořit s našimi kolegy o některých těch závěrech, které jste vy vyslovili loni. Například tedy o tom riziku tedy toho vedlejšího dopadu eh, krize na chudé. To se ukázalo být skutečně aktuálním tématem a u nás v Evropském parlamentu se snažíme situaci monitorovat. Někdy dochází k velké nerovnováze mezi úřady, a ministerství, třeba ministerstvem pro sociální záležitosti a ministerstvem ekonomiky. Ministerstvo eh, sociálních věcí někdy požaduje a má jiné cíle než ministerstvo ekonomiky eh, ministerstvo hospodářství. A my se musíme snažit, aby tedy ty cíle těchto ministerstv byly v rovnováze, aby měly před očima stejné cíle a nestáli proti sobě jako protivníci. Nyní, co se týče bydlení. Jako součást eh, našeho úsilí bojovat eh, s chudobou jsme objevili hned několik prvků, které je třeba, na které je třeba se zaměřit. Například bydlení. V Evropské unii tedy chceme bojovat s chudobou, ale jak konkrétně, jak konkrétně třeba v té oblasti bydlení? Proto je důležité sledovat uh, situaci a zaměřit se na některé indikátory, ukazatele. Uh, bydlení, tedy je velice důležitým tématem, o kterém se ještě bude hodně diskutovat. Dále už jsem zmínila ten přístup k, veř, k veřejným službám. Parlament tedy eh, má na starosti přípravu zprávy o dopadu krize a tato zpráva pak Eh, bude také informovat komisi o dopadu krize na oblast veřejných služeb, mimo jiné. A chceme samozřejmě, aby veřejné služby se zase dostaly na tu správnou úroveň. Loni jste se také zmínili o eh, přístupu k eh, finančním prostředkům, k bankám například. A musím říci, že i toto téma, nebo ten návrh, který jste učinili, e, byl zajímavý pro pana profesora Monteho například z Evropské komise, který se zabýval vaším návrhem a jak už bylo řečeno, i toto téma je součástí zprávy, kterou připravila paní Iferigedová. Na závěr bych vám eh, ráda pouze popřála velice příjemné dva dny, hodně úspěchu ve vaší práci a chci vás opět ujistit, jak důležitá je pro nás ta výměna informací a zkušeností s vámi pro ten náš konečný cíl, tedy boj proti chudobě. Děkujeme paní Beresová za to, že jste už eh, sama zmínila ta eh, důležitá témata pro osoby žijící v chudobě. Je pravda, že je třeba pracovat neustále a Evropský parlament může učinit mnohé, aby ovlivnil tedy ty všeobecné politické linie v Evropě pro tedy toto téma. Právě nyní, v době krize, kdy tedy očekáváme, že se bude téměř ve všech oblastech spořit a šetřit. Přesto doufáme, že možná budeme moci využít nějakých jiných eh, fondů pro realizaci našich eh, cílů. Protože eh, finance tedy do boje proti chudobě jsou vlastně investice, investice do budoucna, které se vrátí. Nyní dávám slovo paní Izabel Martinézové která zde zastupuje španělské předsednictví Evropské unie. Prosím. Děkuji. Děkuji, pane Horemansi. Děkuji paní Beresové také za její e, příspěvek, paní Fernandezové, také vám všem, přátelé. E, I já vás zde vítám je pro mě opravdovým potěšením tady promluvit jménem španělské vlády a také španělského předsednictví Evropské unie. A zvláště tedy při této příležitosti deváté eh, konference lidí žijících v chudobě. Eh, tématem a také názvem této konference je rok 2010 eh, počátek nové dohody pro lidi žijících v chudobě. Musíme demonstrovat, že jsme schopni dosáhnout dohody, která zlepší eh, životní podmínky více než 80 milionů lidí, což je 16 populace EU. Během dnešního dne a během zítřka budete mít eh, příležitosti eh, vyměňovat si své názory, navrhovat své návrhy Eh, diskutovat s experty eh, i s lidmi z různých neziskových organizací. Eh, také to je 150 lidí žijících v chudobě, kteří jsou z 24 členských zemí a účastní se právě práce v těch delegacích, které jsou zde přítomny. Takže je to setkání, kdy očekáváme skutečně angažovanost všech lidí. Je to také příležitost zaměřit se na relevantnost návrhu, které teď máme na stole. Vy jste již navrhli celou řadu věcí, přinesli jste své zážitky a své zkušenosti na konferenci v Madridu v lednu letošního roku. My jsme eh, stále přesvědčeni, že na základě eh, srovnávací analýzy budeme schopni eh, demonstrovat relevantnost všech politik a strategií týkajících se chudoby. Během této schůze se pokusíme jít za hranici těchto našich cílů. A já trvám na třech osách. Eh, jednak je to tedy osa eh, relevantnosti a rozsahu předchozích eh, schůze, předchozí konference k chudobě a jak se k tomu postavili zákonodárci Dále, jaká je interakce mezi delegacemi, eh, úředníky EU a politiky. A také tedy na základě těch eh, předchozích eh, zkušeností a na základě tedy předchozích konferencí jednotlivé delegace přednesou své návrhy na dalších deset let. Potom eh, vytvoříme eh, plán, eh, který pomůže zákonodárcům, neziskovým organizacím a i lidem žijícím v chudobě představit si konkrétní opatření, která by zlepšila jejich život a Španělsko by tedy chtělo podpořit tento akční plán na základě tedy um, výstupů z této konference. Eh, toto eh, připravíme společně s Belgií. Jak víte, Belgie je, jsou dvě, eh, a Španělsko jsou dvě země, které mají v roce 2010 předsednictví Evropské unie. To je také důvod, proč jsme se sešli a proč jsme také Evropská unie. Je to eh, v podstatě eh, jedna z hlavních priorit španělského předsednictví. Španělsko Eh, chce zlepšit sociální ochranu. Samozřejmě sociální politika a rovnoprávnost jsou eh, vysoko v prioritách Španělska při předsednictví Španělska Evropské unie. A v těchto velmi složitých eh, dobách často ztrácíme myšlenky evropského sociálního modelu, který často býval takovou inspirací pro zbytek světa. Tak také se snažíme otevřít eh, více metodu koordinace při eh, eh, prosazování opatření sociální ochrany. Teď je ve chvíli španělské, pardon, hospodářské krize Španělsko volá po společných kohezních a hospodářských politikách, aby zranitelné skupiny obyvatelstva byly lépe chráněny. Ten první návrh, který jsme předložili, bylo byl v lednu, v době, kdy také začal Evropský rok boje proti chudobě a sociálnímu vyčlenění. Potom v Dubnu byl organiz, zorganizován summit, kde se hovořilo o tedy lidech žijících v chudobě jako o jedné z velice eh, zranitelných skupin Další eh, klíčovou událostí španělského předsednictví bylo, eh, byla schůze, které předsedal pan Hormans. Byl, byl to eh, summit před týdnem. Byl to takzvaná schůze EPSCO. Tam jsme diskutovali o různých parametrech, které by nám lépe pomohly eh, identifikovat jednotlivé skupiny lidí žijících eh, v chudobě. A samozřejmě eh, vše je také zaneseno v doktríně podepsané 27 členskými státy ty. Naším cílem je snížit počet lidí eh, žijících v chudobě o 25 a tohoto cíle bychom chtěli dosáhnout v roce 2020. Boj proti chudobě by měl být i stále eh, velkou eh, prioritou strategie zaměstnanosti. Měli bychom také věnovat eh, pozornost ženám, protože ženy jsou vystaveny chudobě více než muži, mají nižší platy, eh, také Eh, v podstatě mají na starosti péči o děti v rodině nebo o staré lidi. Španělsko eh, trvá na tom, že aktivní politika začlenování by měla být eh, jednou z vrcholných strategií sociálního začlenování, abychom byli lépe schopni bojovat proti chudobě. Eh, to jsme projednávali na schůzi, eh, která proběhla počátkem května v eh, Bruselu. Hodně pozornosti jsme také věnovali seniorům zažívajícím chudobu, žijícím v chudobě tedy. A také tomu, že chudoba se často dědí z jedné generace na druhou. Chtěli bychom také věnovat speciální pozornost handicapovaným lidem, kterých se hospodářská krize obzvlášť eh, dotkla. Chtěl by, chtěla bych eh, ukončit eh, několika reflexemi. Současná situace a opatření, která potřebujeme, abychom mohli bojovat s touto krizí, by neměla znamenat krok zpět v sociální ochraně. Musíme udržet vše, co jsme eh, dosáhli v Evropské unii za poslední roky. Musíme přispívat tomuto cíli a eh, lidé žijící v chudobě eh, by měli být aktivními hráči, neměli by jenom žít z sociálních opatření, měli bychom demonstrovat naši schopnost eh, toto dokázat. Simon Bauman říká, že společnost je tak, eh, je, je silnou součástí mostu. Já s ním sdílím eh, se sociologem Baumanem tedy tento názor. Eh, a chtěla bych, aby eh, tedy to, co dělá společnost silnou, eh, jsme podpořili, což je solidarita. Tak potřebujeme tedy budovat na základě našich hlavních aktiv, aktiv, která Evropská unie má, což je solidarita s zranitelnými skupinami občanů. A naše politika tedy je politika chtění, chtění zlepšit eh, situaci, eh, najít eh, řešení, také tedy ta touha podporovat projekty lidí. A měli bychom tedy toto všechno založit na našich Eh, důvěře v budoucnost. Musíme budoucnu, br, budoucnost brát jako dobu budoucích eh, příležitostí. Eh, proto tedy dnešním cílem pro EU a jeho členské státy, stejně tak jako pro sociální zaměřené neziskové organizace, je posílit občanskou společnost, získat novou míru svobody, umožnit lidem dostat se z nejistoty a strachu, že přijdou o práci, že jim chybí prostředky, aby žili slušný život, také obava z nemocí, nezaměstnanosti, stárnutí, to vše musíme brát v úvahu a to by mělo brát také eh, sociální stát v úvahu. Musíme se spolehnout na evropské politiky, abychom si udrželi naše hodnoty. Musíme eh, trvat na založení a posílení solidarity a sítí solidarity. To je součást naší evropské identity. A já bych vám tedy chtěla popřát velmi plodné e, zasedání, plodnou konferenci a doufám, že bude příležitost i čas pro výměnu názorů, pro prezentaci konkrétních návrhů, které nám pomohou e, při práci ve vládě a v legislativních orgánech. To teda byl. Thank you very much. Díky, paní Martinézová, e, za to, že e, jste nám předložila e, takový náhled na to, jak vypadá situace a také e, vyjádřila naději, že lidé žijící v chudobě mohou doufat v lepší život. Samozřejmě nás čeká ještě spoustu práce. Jsem také rád, že na konci vašeho předsednictví tak už i v rámci spolupráce s dalším předsednictvím bude vaše role pokračovat, abyste eh, dosáhli této role. Teď bych chtěl předat slovo paní Samuelové, což je e, generálního ředitele ředitelství eh, pro sociální záležitosti a práci pana Laslandora. Andora. Pa, eh, drazí přátelé, jsem opravdu velmi šťastná, že zde mohu být eh, jménem komisaře eh, Andora a účastnice konference lidí žijící v chudobě. Pan Andor skutečně lituje, že tady s vámi dnes nemůže být, ale posílá vám své nejvřelejší pozdravy. Toto výroční zasedání má rozhodující vliv na udržení eh, boje proti chudobě mm, mm, na špičce priorit evropského programu, ať už je to na evropské úrovni nebo národní úrovni. Eh, hraje důležitou roli při eh, formování strategických evropských rozhodnutí v oblasti sociální ochrany a sociálních podpory. Vaše aktivní role je víc než vítána. Eh, sociální mm, mm, politika může být eh, účinně implementována pouze pokud lidé žijící v chudobě se budou aktivně účastnit tohoto procesu. A to je právě takováto konference je tedy už eh, velmi etablovaným orgánem. My určitě souhlasíme s tím, že je před námi ještě mnoho práce. Tento rok je rokem boje proti chudobě a sociálnímu vyčlenění. Evropská unie eh, má na špici své politického, má na špici svého politického programu boj proti chudobě. Eh, co chceme letos dosáhnout? Eh, jeden z našich prvních cílů je Eh, propagovat lepší porozumění toho, co je to chudoba eh, a co představuje chudoba v naší diversifikované Evropské unii. Eh, tento rok byl navržen spolu s lidmi žijícími v chudobě, spíše než tedy pro ně. Lidé žijící v chudobě jsou skutečně v ve středu dění tohoto roku. Vy, přátelé, jste ve středu tohoto dění. A my bychom chtěli vás skutečně vyzvat a posílit vaši aktivní participaci. Tento Evropský rok je zde také proto, abychom uznali a posílili práva lidí žijících v chudobě. My chceme, abyste byli plnou hodnotnou součástí eh, naší společnosti. Eh, Evropská unie bojuje proti stigmatizaci a stereotypizaci eh, lidí žijících v chudobě. A chtěli bychom předat eh, jasný vzkaz. Boj proti chudobě je sdílená odpovědnost a vy všichni máte svoji roli, kterou musíte hrát. Můžeme všeho docílit tím, že posílíme naše partnerství a vytvoříme nová partnerství. A Eh, přesuneme se také za eh, standardní témata sociálního eh, vyčlenování. Tento rok je také rokem sociálním partnerů, neziskových organizací, biznisu, zákonodárců, regionu, aby si dali chudobu na svůj program. A tento nejenom v tomto roce 2010, ale i v budoucích letech. je Evropská unie má, jak jsem již říkala, snižování chudoby na špici svého programu. Patří to mezi hlavní cíle eh, strategie růstu 2020, 2020 tedy a e, evropští ministři sociální záležitosti a práce dosáhli e, dohody nad, e, o, o společných cílech, jak snížit chudobu. Je to založeno na třích indikátorech. Relativní chudoba, materiální deprivace a nezaměstnané domácnosti. To je tedy cílem je pomoci 20 milionům lidí z rizika eh, zažívání chudoby tedy. Jak už bylo eh, řečeno eh, mými kolegy, šéfové států a vlád přijali tento ambiciozní program minulý týden ve čtvrtek 17. června. To je tedy velmi klíčové a představuje to skutečně průlom a e, zajišťuje, aby tedy všichni brali tuto situaci vážně. E, samozřejmě e, z priority jednotlivých členských států se liší, ale je naprosto zásadní, aby všechny státy bojovaly proti chudobě a aby ten boj byl podporován ambiciozními cíly národními. Boj proti chudobě a vyčlenění má centrální tedy místo eh, v strategii 2020. Eh, a Evropa skutečně upřímně se zavázala eh, dosáhnout viditelných výsledků pro Evropu. Strategie Evropy 2020 komise navrhuje iniciativu pro platformu eh, chudoby a sociálního vyčlení. My chceme, aby tato iniciativa byla eh, dotknutelným se eh, vý, výrazem pro lidi žijící v chudobě. V letošním roce Evropská komise Eh, představí konkrétní návrhy pro tuto platformu lidí žijících v chudobě. My jsme se rozhodli, eh, jak by měly vypadat procesy, které pomohou lidem žijící v chudobě dosáhnout cílů. Eh, naším cílem je spojit to, co už dobře funguje a použít to za využití nových inovativních způsobů. My samozřejmě podsilujeme a podporujeme cíle eh, Evropy 2020. My chceme eh, samozřejmě podpořit i to, že lidé žijící v chudobě mají svá práva. Tato platforma by měla Eh, zajistit eh, také integraci dalších domen, jako je eh, školství, migrace a digitální program. Milí přátelé, strategie 2020 bude také z záležet na skutečném vlastnictví evropské, na evropské národní a místní úrovni. Bude záležet na koordinovaném dialogu všech zúčastněných, včetně lidí žijících v chudobě a sociálním vyčlenění. My budeme pokračovat v asimilaci příkladů, které eh, fungovaly, eh, příkladů lidí, kteří eh, se zbavili chudoby, Eh, a budeme využívat eh, jako příkladu, abychom dali ostatním naději. Už jsme viděli, že tento rok pomohl vytvořit politické momentum a vytvořil pozitivní dynamiku. A, eh, ale přesto jsme stále jenom na poloviční cestě. Děkuji díky paní Samuel za eh, to, že jste nám eh, představila eh, taká ta rozhodnutí z minulého týdne. A já bych chtěl říci, že se mi obzvlášť by dvě slova, která jste řekla, že ty cíle by měly být minimálně tedy pomoci lidem z chudoby. Já doufám, že to číslo 20 milionů není eh, konečným eh, nebo maximálním číslem, že to je minimální eh, požadavek a že i ostatní lidé se z chudoby dostanou. Takže díky a také jsem rád, že ta platforma, ten nástroj, který se tvoří, bere v úvahu všechny dobré Eh, příklady a zkušenosti eh, z minula. Tak, další mluvčí, já bych teď chtěl tady představit pana Fernandeze Lopeze, což je předseda eh, výboru pro sociální ochranu a je to vel, tedy výboru zástupců státu. A máme tady trochu Eh, zmatení jmen. Máme tady paní Adeliu Fernandez, eh, která mluvila na osmé konferenci a pak pan Fernandez López, který bude hovořit i zítra na plenární schůzi. Takže teď bych eh, předal slovo paní Adeli Fernandez, která zastupuje delegace Eh, loň, delegaci loňského roku, eh, lidí, kteří se účastní konference v loňském roce. Tak prosím, máte slovo. Eh, pane předsedo, paní, před, paní ministrině, drzí delegáti. Já bych vás chtěl všechny také přivítat a přát vám dobré ráno. Je skutečně velmi důležité, že lidé žijící v chudobě vědí, že jejich hlas je slyšet a že se snažíme pomoci lidem z chudoby se dostat. Proto se scházíme každý rok abychom lidem pomohli a abychom jim pomohli na, i na národní a regionální úrovni, protože, protože eh, i to je nesmírně důležité, protože e, na této konferenci všichni jsou si rovni, všichni mají možnost hovořit, ale pak, když se vrátí domů, tak je těžké žít ve světě, ze kterého odešli a zase se do něj vrátili tedy. E, já eh, chci říct tedy, že lidé eh, te, eh, nejsou, nejsou tedy, kteří, kterým tedy chybí prostředky, také se necítí jako lidé. A Eh, nemají peníze na to, aby si zaplatili za topení, za léky, prostě za eh, základní požadavky. Někdy je nutné se rozhodnout, zda si tedy koupíme deku na překrytí nebo eh, léky, protože na oboje nemáme peníze. Jsou lidé, kteří si mysleli, že nikdy nebudou v situaci, kdy nebudou mít peníze. Ale hospodářská krize ukázala opak, proto jsme všichni skutečně si rovni eh, v této mm, situaci. A někteří lidé nemají ani 50 let, to, aby si koupilo chleba. Ehm, musíme tady hovořit o našich problémech, protože eh, zažíváme deprivaci, Eh, všichni eh, víme, o čem tady hovoříme. Je to jedno z mála prostředí, kde jsme skutečně vítáni, kde si nás skutečně všichni vyslechnou a, eh, budou, a berou nás jako hodnotné partnery v demokratické společnosti bychom všichni měli mít přístup k důstojnému životu. To neznamená k životu, ve kterém se budeme pokoušet pouze přežívat, ale eh, k životu, kde budeme mít práva eh, přístupu ke všemu jako všichni ostatní. Budeme mít přístup k bydlení, budeme mít právo na to jít do kina, do divadla, jet na dovolenou, eh, kdy budeme kdy se nebudeme muset vzdávat věcí, které máme rádi. Neměli bychom se vybírat mezi dvěma věcmi, které jsou pro nás prosto zásadní. Měli bychom mít všechny tato práva, včetně dovolených a auta, ať už jsme nezaměstnaní nebo v důchodu a musíme samozřejmě pracovat, aby eh, náš život eh, eh, byl udržitelný důstojným způsobem, abychom mohli vykonávat práci, které jsme byli kvalifikováni. A musíme tedy si sami zajistit, abychom měli podmínky a úroveň životní, kterou jsme si vydobili. Je naprosto nutné, abychom našli odpovědi na eh, každou individuální situaci. Není možné, abychom eh, měli eh, řešení nějaké unifikované. Je potřeba všechno řešit individuálně, ať už je to otázka zaměstnanosti nebo něčeho jiného. Boj proti chudobě musí být kolektivním bojem, bojem všech. Bojem, abychom plně e, si mohli užít našich práv. A toto je jeden ze způsobů, jak těchto cílů dosáhnout. my si uvědomujeme, že ten problém není jednoduchý, že ta dimenze toho problému je mnohem složitější a větší a my musíme mít odvahu o těchto problémech hovořit a e, sdílet je s našimi zákonodárci. Abych e, dokončila, tak bych chtěla poděkovat všem zákonodárcům, kteří jsou dnes tady s námi nebo zítra tedy, protože vy máte odpovědnost a e, musíte nás podporovat do budoucna. Chtěla bych také poděkovat EAPN za to, že zorganizovali tuto schůzi a za to, že jsem tady mohla promluvit. Chtěla bych skutečně poděkovat všem účastníkům i těm, kteří se účastnili těch předchozích schůzí. Pro mě účast na této konferenci byla naprosto zásadní a změnila mi život, protože jsem si vyslechla zkušenosti ostatní a mohla jsem také hovořit o svých problémech naprosto otevřeně. Takže děkuji, že jste mě pozvali, abych pohovořila dnes tady k vašemu fóru. Děkuji. Thank you very much. Eh. Děkujeme paní Fernandezová za to, že jste se zmínila také o tom a zdůraznila jste, že je důležitá ta výměna zkušeností mezi lidmi žijícími v chudobě. A chtěl bych také upozornit na to, že je dobré, že jste se vy, delegace z jednotlivých zemí, eh, mohli dostavit sem do Bruselu. Vím, že někdy to není jednoduché prosadit si eh, ten příjezd do Bruselu, že to od vás vyžaduje velké úsilí a tedy i za to bych chtěl poděkovat a vám, paní Fernandezová, vám děkuji za vaše slova. Nyní se podíváme na další část našeho zasedání. Vím, že máme spoždění, nicméně i příští prezentace jsou důležité. A jako první bych ráda slovo paní Antonie Karpeliové, z Evropské komise. Vy tu můžete zůstat která nám řekne něco blížšího k odpovědím a reakcím komise. Paní Karpareliová je v čele oddělení pro začlenění a sociální politiku, takže prosím, přijďte tady k nám a řekněte nám, co si komise myslí o všech těch návrzích, které jsme učinili v minulých letech? Tak, vítáme vás. Máte slovo. Děkuji. Děkuji, že jste nám pomohli tedy s tímto zasedáním, děkuji za vaše velice živé prezentace a musím říct, že jste mi práci velice stížili těch pozitivních projevech nyní musím říct, co my jsme udělali tedy v minulosti, jak my jsme reagovali na návrhy, které jste vy přednesli. To není jednoduché. V podstatě znamená to, že musím také eh, trošku zhodnotit eh, těch deset, devět let, eh, tu devítiletou tradici. A to je jako když hovoříme o té skleničce, která je spola prázdná a spola plná. Já se zde mohu zmínit o některých dynamikách, procesech, které eh, byly posíleny v posledních věcech, ale když musíme zmínit konkrétní výsledky, to znamená to, zda se skutečně zlepšily podmínky chudých lidech, tak eh, zde tedy vidíme, že skutečně se nám tedy nepodařilo dosáhnout až zase tak skvělých výsledků. V roce 2008 za francouzského předsednictví, které bylo také velice zaangažováno do, té sociální, do sociálního programu, tak ti se tedy rozhodli, že ten kulatý stůl na téma chudoby a začlenění povýší na vyšší úroveň, tedy na úroveň ministerské schůzky. No a přišli tedy s nápadem zorganizovat eh, tedy eh, ten rozšířený kulatý stůl. A pak tedy vysoký eh, komisař pro solidaritu, pan Martin Hirsch, eh, tam v roce 2008 pronesl velice vážný projev, ale lidé na to reagovali. No vy tady pořád mluvíte, mluvíte, ale chudí lidé už nemůžou dále čekat. Eh, chudí lidé skutečně potřebují co nejdříve konkrétní pomoc. A to byl tehdy velice dojemný okamžik, protože jsme si uvědomili tu obrovskou propast mezi slovy a skutky. Možná, že se nyní nám daří tu propast eh, trošku překlenit, eh, jak už bylo řečeno v předešlých eh, projevech, tedy ta nová strategie bude znamenat určitý průlom. Já jsem tedy minulý týden se znovu podívala na závěry eh, Lisabonské umluvy a tam bylo uvedeno, že tedy je třeba vyhladit chudobu tím, že budou učiněny do konce roku, to znamená už před deseti lety, eh, hovořili, že chtějí do konce roku mít konkrétní cíle pro boj s chudobou. Ale Máme tedy rok 2010 a stále ještě ty kroky nebyly učiněny. Tady vidíte, jak tedy ta politika postupuje pomalu. A já jsem chtěla, aby tedy skutečně se nějakým způsobem vyjádřila ta nespokojenost, ten, ten neklid, ehm, a díky tedy aktivistům z EAPN se nám tedy podařilo aspoň tedy politiky přinutit ke konkrétnějším krokům tím, že vyjadříme náš nesouhlas, nespokojenost. Nyní bych ráda zdůraznila úlohu té evropské sítě, protože tato síť je velice inspirativní je také jakýmsi partnerem pro evropské instituce. Samozřejmě, když můžete tedy využít toho hlasu z pléna nebo z terénu, tak máte pak na politiku mnohem větší vliv. Viděli jsme i dopad na program. Jak který měla otevřena metoda ko, eh, koordinace, ale i jiná fóra. Už jsme zmínili tedy aktivní zapo- začlenění, minimální mzdy, eh, tedy ty minimální mzdy jsou součástí té širší strategie pro sociální začlenění. Už se už tady padla zmínka tedy o přístupu k bydlením, tedy eh, řešení otázky bezdomovců a různá jiná témata, jiná témata, která všeobecně souvisí. No a také chudoba dětí, to je také téma, kterému jsme věnovali hodně pozornosti. Pak jsou tu věci, na kterých stále ještě pracujeme. Například, co se týče účasti a řízení, tak už jsme učinili určitý pokrok, ale stále ještě máme tedy hodně práce. A chceme tedy, aby pro ten boj e, proti chudobě byl využitý e, přístup e, využívání so, e, sociálních e, práv. Jsou k dispozici tedy určité nástroje, jak bojovat eh, proti chudobě právě díky využití protlačování těch základních práv eh, sociálního charakteru. No ale myslím, že ten svůj projev eh, tímto ukončím. Stále máme před sebou ještě velký kus práce, ale můžeme alespoň budovat na základech té práce, kterou jsme učinili v posledních deseti letech. Děkuji. Děkujeme paní Karpareliové, která uznala, že tedy je velice těžké eh, reagovat na všechna ta doporučení. Nyní paní Daniela Diriksová řekne nám něco k výsledkům studie, která byla provedena eh, a která studovala dopad těchto evropských zasedání. Good morning, uh, everybody. I am uh, on... Dobrý den vám přeji. Jsem ráda, že jsem zde se mohla přijet a že vám mohu říci e, něco blížšího ke studii, která byla učiněna tedy na žádost belgické vlády ohledně dopadu těch zasedání lidí žijících v chudobě. Belgická vláda tedy tuto studii zadala a Evropská síť boje proti chudobě byla požádána o pomoc. Je důležité zjistit tedy, jaký skutečný dopad ta vaše zasedání mají na e, různé oblasti, i když to není lehký úkol. Samozřejmě aby se ta studie mohla realizovat, potřebovali jsme pomoc, potřebovali jsme například svědectví e, účastníků, potřebovali jsme tedy e, zjistit, aby nám e, sami účastníci řekli, jak oni vidí e, vývoj situace. Samozřejmě před devíti lety tu byli jiní účastníci než eh, letos v této místnosti, čili nám dalo spoustu práce, abychom našli ty eh, správné svědky. V každém případě bych velice ráda poděkovala všem, kteří se té studie zúčastnili. Jsou to naše eh, předběžné výsledky, ještě ne konečné, protože konečná zpráva se všemi výsledky bude hotová někdy počátkem října. Tedy v naší studii jsme se snažili specifikovat úkoly, které budeme muset eh, provést a formulovali jsme si takové čtyři hlavní otázky. Ty si můžete přečíst tady na těch obrazovkách, jsou to velice dynamické otázky, jak sami vidíte. Eh, ta první otázka byla tedy dopad na Eh, osoby žijící v chudobě. Jaká tedy zase, jaká, jaký dopad tato zasedání mají na osoby žijící v chudobě? Druhý eh, tedy typ dopadu byl dopad na občanské společnosti, na instituce, protože někteří řečníci zmínili, že důležité je, aby ten boj byl veden kolektivně, že je důležité, aby se spojili jednotliví aktéři. A proto tedy jsme také sledovali dopad těchto zasedání právě na ty aktéry, na ty instituce. No a třetí typ dopadu, který jsme zkoumali, byl dopad na politiku, tedy politiku na evropské úrovni i politiku na národní úrovni. No a poslední otázka je taková netypická ve srovnání s těmi prvními třemi a je to otázka, jak můžeme eh, vyhodnotit tedy účast na těchto zasedáních. Čili spousta dotazů, na které jsme se snažili hledat odpověď a proto jsme využili různé metody. Využili jsme tři tedy metody, díky kterým jsme se snažili najít odpovědi na ty zmíněné otázky. A hledali jsme tedy osoby, které by nám na ty dotazy mohly odpovědět. Prvním krokem bylo tedy sestavit ten dotazník a ten dotazník byl publikován na internetu. Snažili jsme se tedy schromáždit co možná nejvíce e-mailových adres bývalých i současných účastníků zasedání a snažili jsme se tedy, aby nám odpovědělo aspoň 300 osob. K dnešnímu dní nám odpovědělo na ten dotazník 79 osob. Kdo nám odpověděl? Tak podařilo se nám tedy eh, získat odpovědi od politiků, ve vlá- lidi, lidí z vlád, eh, z nevládních organizací, osob žijící v chudobě a eh, různých organizací a také odpovědi z akademické obce. Ty dotazy jsou někdy velice specifické a tedy odpovědi obsahovaly různé nuance, to znamená malé rozdíly, eh, které jsme si pak museli nechat osvětlit eh, v průběhu různých pohovorů. To byla druhá fáze naší studie, našeho průzkumu. Zorganizovali jsme tedy 12 pohovorů eh, s lidmi z Evropské sítě boje proti chudobě nevládních organizací a z vlád. No a třetím krokem naší studie tedy eh, byla případová studie. S kolegou Nikolasem Hergem jsme eh, navštívili pět zemí a hovořili jsme v těchto zemích eh, s různými lidmi a snažili se schromaždit další informace. A pak místo toho, abychom měli tedy pouze odpovědi na ten webový dotazník jsme získali Eh, přímo informace od lidí v jednotlivých zemích. Nyní výsledky. V prvé řadě bych se chtěla zmínit eh, tedy o odpovědích na takový ten všeobecný dopad těch zasedání. Otázka zněla, zda tedy tak ta zasedání vedla k tomu, že se to povědomí o chudobě eh, zlepšilo. 79 všech respondentů odpovědělo, že tedy skutečně mají nyní lepší povědomí o situaci lidí žijících v chudobě. No a to už je tedy výchozí stanovisko pak pro přijímání rozhodnutí. Druhé téma, druhá otázka. Dozvěděli jste se na těchto zasedáních víc o tom, jak bojovat proti chudobě, protože už víte, co to tedy chudoba je, ale vědět, jak bojovat proti chudobě, je něco jiného. A zde nám 80 procent eh, zákonodárců odpovědělo, že skutečně se dozvěděli tedy víc o tom, jak bojovat proti chudobě, ale že odpovědělo také, že nyní k tomu přijímání rozhodnutí přistupují jinak než dříve. No ale tento výsledek byl v přímém rozporu s odpověďmi eh, samotných lidí žijících v chudobě, protože tam nám odpovědělo pouze 56%, že tedy eh, nyní ví lépe, jak bojovat proti chudobě. Čili pouze 56% lidí žijících v chudobě tedy má pocit, že ví, co s tou chudobou dělat. Dále jsme se snažili eh, zaměřit se na dopad na tedy eh, osoby žijící v chudobě. Zde máme obrázek osob z Lotyšska, delegace zde přítomné. Ehm, jeden z týmů tedy Eh, reagoval na otázku, zda tedy tato zasedání přispěla k osobnímu rozvoji a na otázku, zda tato zasedání měly dopad na vytvoření větší solidarity, nám tyto lidé odpověděli pozitivně. Zde vidíte polské delegáty, tak na tu otázku osobní, ohledně osobního eh, rozvoje nám 87 lidí žijících v chudobě 87% lidí žijících v chudobě potvrdilo, že tato zasedání přispěla k jejich osobnímu rozvoji. No a nás pak zajímalo, co vlastně oni rozumí tím osobním vývojem. A dozvěděli jsme se, že pro ně je velice důležité to zapojení. Lidé si uvědomili, že poté, co se účastnili těchto zasedání, tak jsou takový silnější, mají více odvahu bojovat za zlepšení svých vlastních podmínek, ale také e, životních e, podmínek ostatních e, osob žijících v chudobě, tedy trpících stejnými problémy. Další aspekt toho sociální, osobního rozvoje je jakási eh, emoční podpora. To znamená, lidé měli pocit, že díky těmto zasedáním tedy mají takovou emo, emoční podporu, ví, že nejsou v tom problému sami. A dále také lidé potvrdili, že se nyní cítí být více respektováni. Druhá otázka se týkala toho, Eh, zda existuje solidarita mezi lidmi žijícími v chudobě. Více než polovina osob žijících v chudobě nám řekla, že tedy souhlasí s tímto tvrzením, že solidarita existuje. A řekli nám, že tedy je to takový proces eh, dozvědět se blížší informace od lidí z ostatních zemí, dozvědět se více o problémech, eh, které existují v ostatních eh, zemích. Které věci tam eh, fungují dobře, které špatně. A že tedy je zajímavé dozvědět se také, jak ostatní řeší problémy spojené s chudobou. Dále lidé řekli také, že mm, se zlepšila jejich důvěra vůči tedy ty, ty vůči těm, kteří rozhodují, kteří přijímají rozhodnutí. Pak jsme se také chtě, zaměřili na dopad zasedání na instituce a občanské společnosti. 40 e, respondentů nám řeklo, že zasedání mají skutečně dopad na ty, kteří rozhodují. Když se podíváte, tak e, právě ti politikové mají pocit, že za sedání na ně mají velký dopad. U tedy těch nevládních organizací to procento kladných eh, odpovědí bylo něco menší. Další výsledky, vidíte tu tedy jedno, jednu červenou tečku a dvě zelené. První to je vlastně kritika, protože eh, tato zasedání prý mají velice malý dopad na veřejné debaty, na veřejnou diskusi. To znamená, že v, v této oblasti se dá ještě něco udělat. Pozitivnější poznatky byly, že díky těmto zasedáním byla, byly založeny některé nové organizace. Lidé tedy začínají zakládat ve svých zemích další organizace, které bojují s chudobou. No a také se zlepšila díky těmto zasedáním spolupráce mezi jednotlivými organizacemi, což tedy zase e, zlepšilo proces výměny informací. Nyní dopad tedy na tvoření politiky. Téměř 60 eh, tedy těch, kteří se zabývají politikou, mají dojem, že tedy zasedání mají vliv na přijímání strategií a politik, ale 70 lidí žijící v chudobě mají pocit, že tato zasedání žádný vliv na politiku nemají a na přípravu strategií. Že možná tedy tyto politiky a strategie jsou připravovány, ale nejsou viditelné pro lidi žijící v chudobě. Nejvíce dopadu by nejvíce dopadu bylo znatelné v tom, že se tedy zlepšilo povědomí. Několik příkladů dopadu na připravování politik. Politici tedy se konečně dozvěděli, co se skrývá za čísly. To znamená, že chudoba je součástí reálného života. Politici se dozvěděli, co to je žít skutečně v chudobě, za co lidé vlastně v podstatě bodují. To byl pozitivní výsledek. Další pozitivní výsledek těchto zasedání je příprava programu. Díky tímto zasedáním eh, se politici začínají zabývat otázkou tedy eh, chudoby. Mají na programu. No a na evropské úrovni máme také specificky některé výsledky. Třeba eh, boj proti chudobě se ocitl eh, v evropské strategii na, do roku 2020. Nebo tedy se už eh, o tomto tématu hovoří na různých výborech. Dále výsledkem také může být, že rok 2010 byl vyhlášen Evropským rokem boje proti chudobě nebo že tedy eh, v otevřené metodě koordinace se hovoří také o tom, že bude vyhlášen rok proti eh, fenoménu bezdomovců. Dále, jaký dopad tedy zasedání mají na tu národní úroveň? Na národní úroveň je dopad znatelný přes případové studie. Více výsledků budeme vědět eh, až v říjnu, ale již nyní víme, že třeba v Itálii díky tedy této evropské schůzce začaly organizovat také národní schůzky, tedy italské. A díky těmto národním italským schůzkám tedy byla provedena také lepší příprava na toto evropské zasedání. Pak ještě Eh, tedy byla zmínka, že se nyní začíná více diskutovat třeba o eh, problémech eh, romské menšiny nebo přístupu k energetice a podobně. Pak jsme se také zabývali účastí na těchto zasedáních. Všechny výsledky, všechny otázky byly zodpovězeny Eh, pozitivně a vidíte, že tady i na tomto obrázku belgická delegace vypadá velice spokojeně, což je tedy, a nesouhlasíte, že to dokazuje, že skutečně, co se týče té účasti nebo té zaangažovanosti, eh, se tedy situace zlepšila. Lidé mají pocit, že jsou zapojeni do dění, že se tedy jsou schopni dobře připravit, že nenarážejí na žádné jazykové bariéry a podobně. Co je negativního, že možná někteří účastníci očekávají příliš mnoho od těchto zasedání a tito lidé by si přáli, aby se těchto zasedání účastnili také eh, politikové eh, z jednotlivých zemí. No a na závěr mé prezentace takový docela cynický obrázek, který znázorňuje, že tedy eh, doufáme, že tato evropská zasedání tedy budou pokračovat a budou se konat a organizovat i do budoucna. Děkuji za pozornost. Děkujeme Daniel Direxové za to, že se zmínila tedy o té studii a že vlastně už nakousla trošku odpověď na otázky, které zde byly položeny. Protože my, nás také zajímá, co takováto evropská zasedání pro nás přináší, jaké konkrétní výsledky mají. No a my zde vidíme, že tedy E, ti politici vnímají naše zasedání trošku jinak než třeba samotné osoby žijící v chudobě. A je dobré, že jsme se nyní byli schopni seznámit s oběma dvěma pohledy. A to, jak vidí tedy eh, tato zasedání právě politici, je snad nejdůležitější. Proto se zde scházíme eh, z různých zemí, z různých organizací, abychom ovlivnili politiku, abychom ovlivnili strategie. A proto je tedy důležité, že studie nám dokázala, že tedy eh, můžeme dokázat mnohého. Už jsme velice pozadu, ale přesto si myslím, že nemůžeme eh, tedy vynechat eh, další bod programu, což je tedy diskuse. Proto bych chtěla, aby kdo má zájem o to přihlásit se o slovo, abyste se nyní chopili příležitosti. Vidím zde jednu, dvě, tři ruce, takže dobře, necháme to na těch třech nebo čtyřech čtyřech. Navíc bohužel nebudeme mít čas, takže prosím. Ráda bych učinila jeden návrh. Ta evropská zasedání nemohou stát eh, mimo eh, tedy denní práce Evropské unie. Boj proti chudobě musí být na programu prostě každý den. A pouze takto tedy eh, se může stát součástí Evropské strategie 2020. Musí existovat jakási platforma pro boj s chudobou, do které budou muset být zapojeni přímo lidé žijící v chudobě. Děkujeme, děkujeme za váš příspěvek do diskuse. Když prosím vás se budete hlásit o slovo, řekněte nám nejdříve, v jakém jazyce budete hovořit a představte se trošku. Nyní vám mohu říct, že hovořila paní Mary Louise de Croc z belgické delegace. Protože jsem sám belgičan, tak, tak ji znám. Nyní tady, tady ten pán z německé delegace, myslím Hans Jensis, určitě bude hovořit německy. Ano, dobrý den, jmenuji se Jens Scheusa a jsem z, skutečně z německé delegace. Dnes dopoledne jsme si zde vyslechli několik projevů a to, co vidíme letos, je přesně to, co jsme už viděli loni. My očekáváme od politiků, že budou implementovat naše návrhy a oni to nedělají. Viděli jsme, že v době krize různí spekulátoři, bankéři vydělali miliardy eur na úkor chudých lidí. A nyní evropské instituce prostě začínají uvažovat o opatřeních, za které budeme zase platit my. Proto bych rád požádal politiky, aby konečně vyslechli nás a brali naše eh, návrhy v úvahu a ne vyslechli si pouze ekonomická lobby. Lobování. Děkuji. Pán tady, tady vy. Piero Piero González, Portugalsko. Já bych eh, chtěl poděkovat eh, všem, eh, kteří jsou se účastní této konference, zejména lidí žijících v chudobě, protože ti jsou ti, pro které tato konference je určena především. Hovořili jsme poměrně dlouhou dobu o různých statistikách, strategiích, studiích. Bylo nám řečeno, že v Evropě žije miliony lidí v chudobě. A mnoho těchto lidí nemají takové štěstí jako my, protože e, například dnes ráno ne, si nemohli dát ani snídani. Takže ty statistiky, ty politiky, studie a prezentace by měly být více k realitě. Musíme si uvědomit, že lidé žijící v chudobě nejsou žádné objekty, žádné předměty. Eh, podívejte se, eh, přestaňme eh, budovat letiště za miliardy euro, přestaňme eh, kupovat vojenské vybavení. Ehm, tady hovoříme o lidech, jsou to lidské bytosti. Eh, musíme přijít eh, s nějakou chartou pro lidi žijící v chudobě, o jejich právech a povinnostech. Díky. Myslím, že je nesmírně důležité uh, Eh, říci a potrhnout to, co jste řekli vy a i Jens předtím, že se nejedná pouze o ty sociální otázky v rámci těch politik. Rozpočet je také nesmírně důležitý, eh, kde k tomu přistoupí peníze a to bereme také v eh, také to je nesmírně, že tady půjdeme tam mluvčí vzadu. Já jsem Jorge Zalíba a, a, a chtěl bych říci, že často tady zmiňujeme odstranění chudoby. E, to je samozřejmě vynikající, ale musíme být velice opatrní, protože e, e, musíme dojít k tomu, že jednoho dne přestaneme bojovat eh, proti chudobě, protože se sociální, hospodářská a politická situace změní. Takže my v podstatě možná jednoho dne přestaneme bojovat proti eh, chudobě, ale to není příliš realistické. Dále bych chtěla zdůraznit ještě jednu věc. Já jsem slyšel tady, a což mě překvapilo, že tady máme různé priority sektoru hospodářského a sociálního a že se spolu neschodují a to mě velice znepokojuje. A proč? Protože politici se všemi svými doporučeními a názory a návrhy, které děláme my pro ně, tak eh, oni by měli si uvědomit, že to má širší dimenzi, že by ten přístup měl být holistický, že nejde jenom o sociální, ale i o ekonomický přístup. Ano, my potřebujeme trvat na potřebách minimální mzdy. Musíme eh, vidět, že i průmysl k tomu přistupuje, že lidé jsou relevantní. Hovoříme tady o lidech, hovoříme tady o nějakých statistikách nebo číslech a na to musíme pracovat. Díky. Děkuji. Chtěl bych vám eh, připomenout, že nebudeme mít čas eh, dát slovo všem, kteří eh, zvedli ruku, ale v při první eh, schůzi v rámci workshopu, tak budeme o tom eh, hovořit dále. Budete tam mít eh, odpovědné zákonodárce, kteří s vámi budou diskutovat o této diskuzi. Takže já dám poslední slovo paní Federico paní z parlamentu tedy, takže prosím. tak mohu. Dobrý den, já budu mluvit eh, španělsky. Já jsem pan eh, Lapere, jsem ze Španělska tedy. A nejprve bych chtěla položit otázku. Chtěla bych vědět, eh, proč ty evropské konference nikdy eh, nedosáhnou svého cíle. Já jsem se účastnila všech, ale nevidím eh, nic, co, čím by změnili můj život. A proto bych se chtěla zeptat, proč nedosáhneme našich cílů. Souhlasím s vámi, že chudoba není jenom finanční nebo hospodářská záležitost. Můžete eh, mít problémy s tím, že nemáte třeba přístup ke kultuře nebo nemáte přístup k pracovnímu trhu. Nejprve nemohu, eh, nemám přístup k práci, protože sedím na kolečkovém křesle, eh, ale já se také vidím jako e, člověk, jako lidská bytost. Samozřejmě mám přístup k, k jídlu, můžu si koupit jídlo, ale nemám přístup k ničemu jinému, k umění, k práci. Tak e, proč tedy tyto konference nepřinesou skutečnou změnu do našich životů? Děkuji. díky eh, za tuto připomínku, že se nejedná jenom o peníze, ale že se to týká i dalších věcí. Teď dám slovo paní Figaredo z Evropského parlamentu, tedy teď jí dám slovo. Až. Dobré ráno, díky já bych chtěla přivítat všechny, kteří se účastní této schůze. Na vzdory mnoha kritických pohledů, které jsem tady slyšela, bych chtěla říci velmi jasně, že jste všichni nesmírně důležití a že je skutečně skvělé, že můžete tady prezentovat své názory a podělit se, se o ně s námi. Ale samozřejmě chápu, že musíme e, jít daleko za hranice toho, co bylo uděláno zatím. Já chápu, že lidé žijící v chudobě eh, už mají dost slov a chtějí činy. Eh, a jako e, zákonodárce si toto beru k srdci. My nemůžeme vidět e, rok 2020 e, jako rok, kdy zvládneme boj s chudobou a se sociálním vyčleněním. Pokud během tohoto roku nebo po něm budeme mít další rozpočty, tak to bude, abychom eh, endorsovali novou hospodářskou doktrínu. Eh, spoustu rozpočtu eh, škrtá sociální výdaje a daně z příjmu se zvedají. To je prostě taková situace v Evropské unii. A Mm, současná politika se a situace zhoršuje situaci chudých lidí, což je skutečně škoda a my bychom se neměli obávat toho, že řekneme, že mm, nebudeme s vámi souhlasit, že, lidé, že nesouhlasíte s tím, co dělají uh, Eh, politici, ale eh, neházejte všechny politiky do jednoho pytle. Někteří eh, s vámi souhlasí a snaží se bojovat s chudobou. My jsme například přijali takovou zprávu, která zdůrazňuje tyto otázky a pokouší se přitáhnout pozornost na akce a opatření. Já jsem sama politička, ale musím respektovat demokratická pravidla, eh, kdy tedy rozhoduje většina. A ta zpráva bude přijata tedy během plenárního zasedání v říjnu a mezi tím můžete eh, podat pozměňovací návrhy, které přinesou této zprávě eh, změny a můžete to říci eh, komisi i parlamentu. Ten čas je zralý na to, aby se dostavily změny, abychom změnili minimální mzdu, která garantuje důstojný život. Lidé by měli mít přístup ke kvalitním službám, měli měli by mít nárok na dobré bydlení, zdravotní péči, vzdělávání a podobně eh, chudí lidé mm, mají také nárok na to mít přístup ke kultuře. Takže minimální mzda by měla být upravená eh, podle místních eh, eh, norem a měla by být evropským standardem. My potřebujeme evropskou směrnici, evropské nařízení, které by toto řešilo. Zatím se nám nepodařilo ještě toto eh, začlenit do textu toho to, této zprávy a proto potřebujeme vaši pomoc, potřebujeme ty pozměňovací návrhy, aby ta konečná zpráva, která bude přijata v říjnu, eh, už byla pozměněna. Musíme také zajistit, aby ta eh, zpráva mm, se týkala všech lidí žijících v chudobě, aby eh, chudí lidé nebyli do budoucna chudí, aby to, co mohli dosáhnout, byly Eh, dobré pracovní příležitosti, aby byli adekvátně odměňováni, aby prostě chudí nebyli chudí, aby eh, dostávali dostatečné sociální dávky, aby mohli žít důstojný život. Takže to je výzva, která je před námi a já doufám, že eh, se Eh, mi bude dařit eh, toto prosazovat eh, v Evropském parlamentu i v Evropské komisi. Děkuji, že jste mě vyslechli. Díky, paní Figueredo, vy jste nám ukázala, jak je důležité spolupracovat a jak záměry změnit v zákony. Bohužel musím teď skončit plenární diskuzi, ale budeme pokračovat v tomto tématu, v tomto dialogu během schůze v rámci pracovních skupin ve workshopech eh, po kávě. Ale než k tomu dojde, já ještě dám slovo eh, Michelin Gerondal, která nám řekne praktické informace a budu, využiji té příležitosti, protože vy jste o ní hodně slyšeli v minulých měsících, tak já bych ji chtěl poděkovat za to obrovské úsilí, které vynaložila, aby eh, tato konference mohla proběhnout. Takže díky, Michelin. Tak, několik praktických informací. Eh, za prvé tedy, eh, jak najít po kávě váš workshop. Eh, prosím, řiďte se obrázkem této malé dívky, která hledá svoji budoucnost. Je to obrázek, který by vás měl navést. Druhý, druhá informace. Teď eh, bych chtěla říci europoslancům a jejich asistentům, eh, u východu dostanete papír, tento papír, eh, opět s tím obrázkem malé holčičky. A prosím tedy, aby europoslanci se vyfotili se svojí národní delegací. Takže potom eh, eh, ten eh, harmonogram, kde budete vědět, kdy se budete fotit se svým europoslancem, tak také to tam je napsáno. Tak, abyste mohli využít tedy ten obrázek do budoucna. Tak, prv, nejprve bych tedy chtěla požádat panelisty, aby sešli dolů a aby se postavili dostavili tady. Vy, vy všichni se sejdete prostřed, aby Remon vás mohl všechny vysfotit, všechny účastní. Takže prosím všechny um, uh, speakery, aby se šli dolů, aby se postavili před té eh, tím eh, pultem řečínským a aby byli tedy středem pro obrázek.